Anda odhad příjmu a výdajů parlamentu na rozpočtový rok 2017. Poprosím tedy pana zpravodaje, aby se vyjádřil během čtyř minut. Thank you, Madam President. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Samozřejmě, peníze jsou důležité a čas jsou peníze, takže čtyři minuty to je velmi cený čas. V této sněmovně to víme všichni, ale možná to neví evropští občané, že každoroční finanční záležitosti je vlastně taková, takový trojuhelníkový proces, kdy parlament se pohybuje mezi jednotlivými vrcholy tohoto trojuhelníku v rámci jednacího řádu. A um, čas na efektivní diskusi je často velmi, velmi krátký ale jsou zde i další subjekty, jako je Evropská komise, která trvá na tom, aby parlament splnil příslušné lhuty. Pokud má být zpráva na plenárce zítra přijatá, můžeme ji poslat a říct lépe pozdě nežli nikdy. Další důležitá věc je, že tady je celá řada gentlemanských dohod, interinstitucionálních dohod, dohod v rámci komise, které Eh, odsouhlasili generace dlouho před námi. A oni, ty, všechny tyto dohody mají veliký vliv na naše rozpočtové eh, jednání, protože nemůžeme eh, jít pod rámec těchto dohodnutých záležitostí, i když by to někdy bylo potřeba. A to všechno pro mě bylo velmi složité, když jsem měl vypracovat tu zprávu. Nicméně děkuji za flexibilitu celé řadě generálních ředitelů, generálnímu tajemníkovi, sekretariátu, sekretarium politických skupin, akreditovaným asistentům a v neposlední řadě hlavním subjektům, jako jsou stínoví koordinátoři a mm, předsedovi výboru. Všem vám mnohokrát děkuji. Všichni jsme tady a vidíme, že zpráva už je připravena. Obvykle tady máme takové rozporuplné přání, jednak chceme dělat úspory, abychom reagovali na nepříznivou situaci mimo evropské instituce a na druhou stranu potřebujeme zajistit efektivní fungování Evropského parlamentu. To se snažíme dosáhnout v rámci často rozvášněných debat a diskusí. Kompromisy byly většinou nalezeny a je to výsledek demokratické práce rozpočtového výboru. Jako obvykle já to ale nedokážu odsouhlasit bez demokratického hlasování, takže doufám, že to bude odhlasováno kladně. Zároveň tady řešíme eh, náklady na dopravu. Bylo to projednáváno náležitým způsobem a bylo osouhlaseno, aby se nějaké prostředky dostaly do rezervy. Takže to znamená, že to budeme řešit ještě později, zřejmě na podzim nebo poté a e, uvidíme, zda tady tyto prostředky budeme nadále mít e, stále e, u sebe nebo je uvolníme. Tady toto bylo ponecháno v diskreční pravomoci Byra. To ale není v souhlasu s konciliační dohodou a dle mého názoru snad ani s jednacím řádem. Ještě uvidíme, jak tady toto opomenutí napravíme a upřímně doufám, že to nespůsobí nějaké uh, velké problémy. Zároveň bych chtěl říci, že jsme zjistili, že eh, překladatelské služby využívají hodně program Google Translator, který umožní šetřit velké finanční prostředky. A zároveň se snažíme optimalizovat eh, další rozpočtové položky, kdy tady chceme, aby se nemuseli platit takové daně, eh, které nebudou tak nutné pro vlastní zdroje. Konečně, paní předsedkyně, chci eh, říci, že jsem velmi rád, že tady byly jasně načetnuty rozdíly mezi investicemi a běžnými náklady, že se tady také zohledňují takové věci jako ekologické zadávání veřejných zakázek a jiné. Takže ještě jednou děkuji, děkuji mnohokrát všem těm, kteří byli součástí tohoto obtížného procesu a doufám, že tato zpráva bude zítra schválena. Děkuji. A teď eh, má slovo na ten pan Rybik. Děkuji paní Eh, předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Tarandovi, který byl zpravodajem eh, k této eh, zprávě podal přímo do parlamentu na rozpočtu roku 2017. Myslím, že tam zaujal velmi dobrou vyváženou pozici a významně přispěl k tomu, že jsme se dokázali na našem výboru shodnout na rozpočtu, který byl na to celé sedmileté období o 4% zkrácen a s tím, že každý rok e, se musí ušetřit 1% e, pracovních míst. Proto musíme velmi e, pečlivě přeskoumat každý výdaj. Musíme se podívat zejména na úspory u administrativních nákladů, Tady jsme eh, snížili ty náklady na 19,7%, což je vynikající výsledek. Za posledních 8 let si eh, nepamatuju, že bychom kdy měli tak vynikající výsledek. Potom eh, jde o navýšení výdajů na bezpečnost, k tomu jsme přistoupili už v loňském roce, to bylo o 0,6%, tedy pořád je to pod mírou inflace a mm, myslím, kdybychom to porovnali Eh, s dalšími výdaji, tak je to o vyšší pouze o 1,4%, takže ten rozpočet je opravdu velmi úsporný, ale já bych byl rád, kdyby ostatní kolegové mohli nebo hledali a nacházeli um, prostředky, které by šlo ušetřit eh, v různých rozpočtových eh, položkách. Máme stanovené maximální stropy a je tam prostor pro to, aby nebyly plně využívány máme velkou odpovědnost eh, jako jednotliví členové tohoto parlamentu, abychom dohlédli na účelné využívání eh, našich eh, prostředků a to všechno by mělo probíhat v rámci našeho mandátu. Děkuji, pan Denano, na minutu. Prezident, je voudrais à mon tour remercier le collègue já bych chtěl poděkovat eh, kolegovi Tarandovi, který eh, velmi pečlivě naslouchal novým zpravodajům a ta jeho zpráva eh, jde správným směrem. My jsme museli pracovat velmi rychle, také v atmosféře těch bruselských útoků, k tomu, abychom vypracovali tyto odhady rozpočtu na 2017. Myslím, že v tomto stádiu je to velmi vyvážené a rozumné. Není to eh, velmi eh, asi atraktivní téma pro veřejnost, ale je to nezbytné, abychom eh, takto postupovali v tom rozpočtovém řízení a je dobře, že ten vývoj rozpočtový je velmi dobrý, že se nám daří zohledňovat ne, na růst životních nákladů, rozšiřování mnohojazyčnosti. Tady došlo k zavedení irštiny to také jsou nesloučitelné náklady. A potom jsou to ta bezpečnostní opatření. Já bych chtěl ještě zdůraznit potřebu zavést eh, přesné oddělení mezi, nebo rozdělení eh, investic a těch zbývajících výdajů. Myslím si, že ten rozpočet nebude nikomu jasný, pokud eh, se to nebude, tak jak je to velmi obvyklé i jinde, rozlišovat mezi investicemi, které zakládají nějaké, nějaký další vývoj eh, v budoucnosti, protože tak bychom na ten rozpočet měli pohlížet. Na dvě minuty, pan Torvald, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dále chci poděkovat panu zpravodaji, panu Tarandovi. Proces, který se týká odhadu příjmu a parlamentu na rok 2017, byl mírně řečeno velice zajímavý. Byl to proces eh, transparentní, byl dostatečně transparentní. Obecně věříme, že politici obecně a využívání finančních zdrojů, že to jsou záležitosti, které vždy by měly být eh, transparentní, alespoň tak to vždy říkáme. Pravda je taková, že rozpočet parlamentu je značně neprůhledný do až nepřijatelné míry a je tam celá řada strukturálních problémů. Nerozlišuje se mezi investicemi a běžnými výdaji, žádné podrobnosti o mimořádných výdajích, které se ve skutečnosti vynakládají, žádná kontrola nad různými a jednotlivými rozpočtovými položkami, které jsou pak mimo rámec původně schváleného rozpočtu. To jsou opakující eh, problémy. Sebastian Brandt eh, byl narozen ve Štrasburku v roce 1479 a v roce 1494 vydal eh, knihu Ships of Fool, a kde eh, hovořil o Naragony. Já mám pocit, že i my jsme teď, eh, že jsou s námi hrány hry, jejich cílem je nás obelstít my ale nechceme být eh, součástí posádky lodě bláznů a jet do nebezpečných eh, vod. Proto také roste nedůvěra v Evropskou unii. To je jeden eh, z mm, důvodů. Proto žádáme větší transparentnost a budeme to žádat i v příštích měsících, jak se bude blížit říjnové hlasování o rozpočtu. Děkuji. Děkuji na 1,5 minuty panu Marže. Paní předsedkyně, děkuji. Dovolte mi, abych já přivítal práci, kterou odvedl náš zpravodaj. Ta jeho práce rozhodně nebyla jednoduchá a on se jí zhostil eh, na výbornou. Při přípravě rozpočtu máme trojí požadavky, nebo tři požadavky. Jednak jde o to, jak zachovat evropskou demokracii, potom jde o požadavek, abychom zajistili bezpečnost a zejména máme požadavek exemplárnosti. Co se týče této exemplárnosti, tak eh, jsme mohli dosáhnout lepšího výsledku. Já vím, že některé výdaje nejsou úplně eh, efektivní, mám tím na mysli eh, například renovace kanceláří v Evropském parlamentu. A potom jsou tady i eh, výdaje na dopravu eh, poslanců, které nejsou úplně účelné. Ale zásadní je velikost, zásadní je ta možnost posílit legislativní schopnosti Evropského parlamentu a tím pádem i evropské demokracie. A já musím říci, že nechápu některé ty škrty, například eh, u překladu, a to přesto, že tady eh, v našem týmu byla zhoda na tom, že je potřeba ty eh, prostředky na překlady udržet. A e, hovořili jsme také o znakové řeči, o tom, e, že jednou by snad mělo být možné e, toto také zavést. Děkuji teď, pan Fernandeš, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu zpravodaji a zdůraznit obrovské úsilí, které věnoval této zprávě. My budeme hlasovat pro tuto zprávu. Jenom chci připomenout, že evropský rozpočet je investičním rozpočtem. 94% jde na investice, pouze 6% na administrativní náklady. Když hovoříme o rozpočtu parlamentu, tak hovoříme o pětině celkového evropského eh, rozpočtu eh, v té administrativní části. My samozřejmě slibujeme kvalitní legislativu našim eh, občanům. To je naším eh, posláním, proto potřebujeme zajištění určitých eh, technických i personálních potřeb. Samozřejmě také dbáme na diverzitu, takže věříme ve vícejazyčnost. Potřebujeme také zajištění bezpečnosti v místě pracoviště, potřebujeme ochranu před útoky. Toto vše potřebujeme abychom dokázali eh, pracovat a naplnit své poslání. Máme před sebou přísný rozpočet, eh, účinný, efektivní rozpočet, který eh, přináší potřebné financování, které nám umožní pozitivně reagovat na výzvy, s nimiž se potýkáme. A Evropská unie se jistě potýká s výzvami, takže bych vás poprosil, abyste při hlasování tento návrh podpořili. Není to zpráva ideální, ale je to maximum možného, pokud jde o úspory a snahu současný stav věcí zlepšit. Děkuji. Děkuji, slovo má pan poslanec Vioty, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl zaměřit na několik aspektů tohoto rozpočtu a nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a všem ostatním, kteří na tomto rozpočtu pracovali. Já se domnívám, že práce, kterou eh, odvedla komise prostřednictvím těchto jednotlivých skupin, umožnila celou řadu úspor. My jsme toho udělali opravdu hodně. Já si myslím, že nové výdaje na bezpečnost, a o nich jistě nikdo z nás nepochybuje, ani tak ne pro naši bezpečnost, ale prostě pro bezpečnost všech našich spolu pracovníků a všech těch, kdo tady v parlamentu pracují, jsou naprosto nezbytné. A jsou to výdaje, ehm, nevím, zda úplně přehnané. Já myslím, že prostě to téma bezpečnosti už bychom měli opustit jako nějakou výmluvu pro jakékoliv e, výdaje. A já uvedu jenom jeden příklad, protože nemám tolik e, času řidiči. Já si myslím, že tady opravdu děláme velikou chybu, velikou chybu mm, našeho vyhodnocení a výpočtu musíme dát přidanou hodnotu evropským občanům, protože my se musíme odpovídat našim občanům a musíme jednak mít rozpočet vyvážený a jednak rozpočet úsporný. Děkuji. Thank you for... Děkuji. Jedna minuta, pan Benito Ziluga. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku chci eh, říci, že ta, před sebou máme rozpočet, eh, který má nedostatky, ale ne kvůli panu eh, zpravodaji. Je to důsledkem celého eh, procesu zpracování rozpočtu a zpráv. Rozpočet na rok 2017 pro Evropský parlament by měl být příkladný, eh, zejména v krizovém období, kterým EU prochází, kdy žádáme úspory po členských státech, bychom měli začít eh, u sebe doma, tady v této instituci. Ale přitom tady není eh, vůbec definováno, co jsou to mimořádné výdaje. Diety, lety se platí bez jakýchkoliv omezení. Já tady žádám jasnost v podpoře těchto aktivit. My chceme vyzvat parlament, aby se zamyslel nad stěhováním mezi Bruselem a Štrasburkem, což je zbytečné a drahé. Jsou to miliony eur ročné. Pokud jsou tady nějaké pochyby o úsporách, tak já si myslím, že tady, tady je jistá možnost

Děkuji. pan na jednu, minutu. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, když kdokoliv vytváří jakýkoliv rozpočet, tak není nic jednoduššího, než vynásobit eh, loňský rozpočet koeficientem inflace nebo jiným koeficientem. A takové eh, rozpočtování, pokud ho opakujete každý rok, může časom způsobit nepřesnosti a nehospodárnost při využívání zdrojů. V posledních letech eh, došlo eh, k tomu, že skutečná inflace byla výrazně nižší než ta, se kterou jsme počítali při sestavování rozpočtu parlamentu. Ale v rozpočtech dalších let už jsme to potom nezohlednili. Vážení kolegové, Chceme vše zdokonalit eh, a věřím, že po zítřejším hlasování budeme příští rozpočty Evropského parlamentu sestavovat na základě skutečných potřeb jednotlivých položek. Jsme na dobré cestě k tomu, abychom veřejnosti ukázali, že využíváme zdroje s maximální efektivitou. Děkuji. Děkuji, pan Dorfman, na 1,5 minuty. Thank you, madam chair. Děkuji. Děkuji. Já bych eh, chtěl poděkovat panu Pravdovi, jako i zpravodajům. Myslím si, že dospěli k velmi solidnímu eh, výsledku, který můžeme hájit. Eh, rozpočet pro instituce, jako je ta naše, je vždycky důležité, abychom se dívali na obě strany. Jednak občané chtějí, abychom mm, účelně zacházeli s těmi penězmi, ale současně, abychom také pracovali efektivně a vedlo to k nějakým výsledkům. Mohli bychom samozřejmě určitě se zamyslet i na výdaji na různé eh, návštěvy delegací, tam určitě možné eh, přemýšlet o tom, kolik lidí tam jede, kolik jazyků se tam bude tlumočit a tak dále. Ale potom jde také o kvalitu parlamentní práce, která musí být zajištěna. Eh, parlamentní práce spočívá v tom, že musíme financovat naše spolupracovníky, politické strany. A podařilo se také Eh, eh, pokračovat eh, pokračovat v práci dalších důležitých orgánů v tomto parlamentu. A já si myslím, že ten výsledek je rozumný a mohu ho bez jakýchkoliv problémů akceptovat. A doufám, že i mý kolegové zítra budou tímto způsobem hlasovat. Děkuji. Nyní nezapsaní řečníci. Nejprve na minutu pane Negresky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato zpráva ohledně rozpočtu parlamentu na rok 2017 představuje naše zamyšlení nad tím, jak vyváženě přistoupit k financování potřeb parlamentu. Jsou zde důležitá opatření, které navrhujeme pro zvýšení transparentnosti a efektivity. Zveřejnění podrobného rozpočtu na webových stránkách je znakem naší vůle ehm, zvýšit transparentnost vůči občanům. My chceme, aby parlament s občany komunikoval. Evropský parlament by měl být eh, znám nejenom v Bruselu a ve Štrasburku, ale po celé Evropě. A proto si nemyslím, že by bylo dobré eh, zavádět další rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Jsou zde určitá omezení pro východní Evropu, která znamenají, že zaměstnanci z těchto regionů jsou placeni eh, méně. Nyní pan Marias. Κυρία Πρόεδρε. Στα πλαίσια των προβλέψεων για τα έσοδα και τις δαπάνες... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokud jde o příjmy a výdaje parlamentu na rozpočtový rok 2017, tak bezpečnost a e, kybernetická bezpečnost z toho vyšly nejlépe. Máme tady nárůst o 3,9 oproti roku 2016. A pokud jde o bezpečnost, tak tady byl požadavek 36,8%, ale je potřeba vyhodnotit všechny požadavky a zároveň rizika. Je potřeba, aby tady probíhaly kontroly Takže vývoj tohoto rozpočtu je potřeba sledovat velice pozorně. Je potřeba, aby jednotlivé příjmy a výdaje byly vedeny a vynakládány transparentně. A ta transparentnost se musí vztahovat na všechny a na všechno. Děkuji, paní Marieta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěla poděkovat panu Tarandovi za odvedenou práci. Zároveň bych také chtěla eh, upozornit, že jednu z priorit byl irský jazyk a irština byla podpořena. To je velmi důležité. Je potřeba, aby tento jazyk byl dán naroven ostatním evropským jazykům takto eh, vysíláme signál, jak důležitá je naše identita a že tato sněmovna si to plně uvědomuje. Zároveň bych chtěla přivítat tu skutečnost, že eh, za tímto účelem bylo vyčleněno 3,7 milionů euro, tak, abychom mohli začít náborový proces abychom poskytli příslušné jazykové služby. Takže já doufám, že do budoucna budeme Eh, moci zde všichni používat a využívat irský jazyk a já o to velmi dlouho usiluji. Děkuji a slovo má pan Vigas. Eh, Registramos neste relatório <clears throat> a importância de ser. Děkuji. Eh, zaznamenali jsme, zaznamenali jsme volání po efektivitě a větší transparentnosti v rozpočtu. Zefektivnění ovšem nesmí vést k diskriminaci či vylučování. Nám se nelíbí škrty v oblastech, které jsou eh, důležité, jako například bezpečnost. Na druhé straně nechceme, aby se z parlamentu stala pevnost. Nechceme škrtat u personálních výdajů, pokud chceme, aby parlament sehrával silnější eh, roli. Eh, podobně problematika s řidiči. Myslíme si, že Evropský parlament by měl být příkladem v tom, jak zachází s vlastními zaměstnanci. Děkuji. Nyní poprosím pana Taranta, zpravodaje, aby se vyjádřil. <coughs> Thank you, Madam President. Děkuji. Tato debata byla velmi zajímavá, podstatná. Zazněly tady e, různé připomínky. Asi jsem budil dobrý dojem, je nás tady na mase 20, takto pozdní hodinu. A naše politické postoje asi určí, jak, jaký bude výsledek dnešního hlasování. Jak už jsem říkal, tak já jsem připraven akceptovat tento demokratický výsledek. Jsem také připraven na další jednání na poslední chvíli, pokud někdo ještě bude chtít dosáhnout nějakých změn a zlepšit změní této zprávy. Žádná zpráva, která usiluje o kompromis mezi různými politickými skupinami, institucemi nebo i osobnostmi, a já jsem eh, se setkal eh, s několika zajímavými osobami během těch jednání, tak žádná taková zpráva nemůže být dokonalá. Hodně toho určitě lze kritizovat, eh, napadat, ale je to to, co teď máme k dispozici a zítra o tom budeme hlasovat. A pojďme tedy eh, hlasovat a uvidíme, jaký bude ten výsledek. Děkuji, tím končím naši rozpravu k rozpočtu.